pane předsedající witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów witam e, pana komisarza. takže dobrý den dámy a pánové vítám zde i pana komisaře a začínáme dnešní zasedání máme zde zápis ze včerejška a Takže já, pokud teda jsem to správně pochopila, tak tento zápis byl schválený. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu